the president. <laughs> the sitting is resumed. Takže zahajujeme další zasedání. Dalším bod je prohlášení komise o zařízeních pro péči o děti na základě barcelonských cílů. Nejprve dám slovo panu komisaři Špidlovi, kterého tímto vítám předsedkyně vážené poslankyně vážení poslanci